Okay, friends. Kolegové, kolegyně, dovolte mi, abych zahájila dnešní schůzi. První bod na pořadu jednání je přijetí pořadu jednání. Pokud nejsou žádné námitky, tak eh, můžeme eh, postupovat tak, že tedy pořad jednání přijat. Dále schválení zápisu ze schůze konané 3. září 2014. Hmm, ještě tedy se vrátíme k bodu 2, sdělení předsedy. Dnes máme k dispozici plný jazykový režim s výjimkou finštiny, chorvačtiny a maltštiny. Ehm, jak víte, tak eh, ani zde nemáme zástupce chorvatské delegace, takže chorvaština tady stejně nebývá. <clears throat> Máme zde také nového změnu ve eh, v, na, v náhradnicích. Pan Kaleste Chodob eh, odstoupil z funkce náhradníka a paní Tania González Pěnas byla jmenována poslankyní a stala se náhradnicí právě v našem výboru pro zaměstnanost. Pan Tomas Šedovský se skupinou EPP už není náhradníkem. You have, a... Uh, Další sdělení chci. Máte k dispozici aplikaci pro elektronický podpis kterou můžete podepisovat pozměňovací návrhy elektronickým způsobem. 84 AM. Tento elektronický podpis má celou řadu výhod. Mm, je to tedy něco, co zlepší bezpečnost, mobilitu. A pokud chcete využívat tento elektronický podpis, musíte jednotlivě zažádat o PIN anebo o speciální kartu. Veškeré informace o elektronickém podpisu plus také žádost o PIN je k dispozici na internetové straně našeho výboru e-committee Ample. Dále je také prezentace o tom, jak využít tento elektronický podpis. Tato prezentace se bude konat v listopadu. Všichni dostanete pozvánky na tuto eh, prezentaci e-mailem. Pokud eh, máte jakékoliv dotazy, eh, prosím, obraťte se na sekretariát našeho výboru. Bod 3. Schválení zápisu ze schůze. Nejsou žádné námitky čili tento zápis může být schválen bez změn. A teď už se dostáváme k bodu 4. Hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v rámci strategie EU 2020. V roce, od roku 2010 se počet lidí, kteří jsou bez práce, nebo počet lidí, kteří um, jsou ohroženi chudobou, navýšil. Podle prognóz komise zde bude dalších 16, je zapotřebí ještě zaměstnat 16 milionů lidí aby byl splněn ten cíl 75% míry zaměstnanosti v roce 2020 podle strategie 2020. Takže bylo by zapotřebí zaměstnat dalších 16 milionů občanů. E, také se navyšují e, rozdíly mezi mírou zaměstnanosti a nezaměstnanosti v jednotlivých e, zemích EU a také jsou zde velké, rozvírají se také nůžky mezi jednotlivými regiony. Jsme si všichni vědomi tohoto vývoje a je zde riziko toho, že se budou navyšovat sociální nerovnosti, zejména v dlouhodobém pohledu. A z toho důvodu jsem se jménem výboru rozhodla připravit otázky k ústním odpovězení, jak pro komisi, tak pro radu. Chceme se zeptat, jak se hodlají vypořádat s těmito výzvami. Ty otázky k ústnímu zodpovězení máte k dispozici ve svých složkách. Chci se zeptat, je zde tedy otázka. Souhlasí komise a rada s tím, že hospodářská krize spolu s fiskální konsolidací vedla ke snížení investic určených k dosažení cílu strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti a sociální oblasti? To je první dotaz. Druhá otázka. Proč komise v doporučeních pro jednotlivé země nepožaduje od členských států přijetí ambicioznějších závazků v jejich vnitrostátních programech reform, když většina současných cílů ve vnitrostátních programech eh, ke splnění cílu strategie EU 2020 nestačí. Třetí část otázky uvažovala komise o zvýšení příspěvku z rozpočtu EU v zájmu dosažení cílu strategie EU 2020 v oblasti zaměstnanosti a v sociální oblasti. A čtvrtá část souhlasí komise a rada souhlasí komise nebo rada s tím, aby byly cíle v oblasti zaměstnanosti a snižování chudoby prováděny jako závazné. Stejně jako jsou cíle v oblasti fiskální konsolidace, aby tak měla sociální hlediska stejnou váhu jako hlediska makroekonomická. A pak je zde ještě poslední věc, jak si rada představuje větší zapojení sociálních partnerů na úrovni členských států s cílem zajistit úspěšné provádění strategie EU 2020. Čili tyto otázky jsou také spojeny i s návrhem usnesení, který jsem připravila. A um, pokud k tomu máte komentáře nebo při, jiné připomínky nebo jakékoliv další podněty, tak eh, vám dávám slovo a první ožádal o slovo pan Simon. Ne, omlouvám se, říká paní předsedkyně, začneme koordinátory. Jutta Steidr. Vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende, aus Sicht der... Děkuji mnohokrát. Z hlediska socialistů a demokratů vám mohu sdělit, že tento návrh je velmi pozitivní a dva body jsou pro nás důležité. Za prvé přehled, jiný řečník přerušuje. Zřejmě není slyšet tlumočení do angličtiny. Slyšíte angličtinu? Není, vše funguje. Takže začneme znova. Koordinátorka za socialisty. Děkuji, paní předsedkyně. Socialisté a demokraté jsou názoru, že tento první návrh je pozitivní. A tři otázky jsou důležité. Za prvé, přehled zaměstnanosti a sociálních aspektů by měl být závazný, protože jinak nikdy nedojde k sociálnímu pokroku v Evropě. Za druhé, musíme konečně zajistit, aby sociální investice byly vyloučeny z limitů, které jsou stanoveny pro deficit. A celá řada externích eh, subjektů prokázali, že politika spoření nevytváří nutně pracovní místa a kvalitní pracovní místa. A za třetí, eh, politika zaměstnanosti je samozřejmě nezbytná, ale nesmíme zapomínat na sociální politiku v členských státech, protože cíle boje s nezaměstnaní jsou stejně důležité jako cíle sociální. Děkuji, David Kasa. Já nechci nic doplnit. Předložíme pozměňovací návrhy v době příhodné. Děkuji, pane Kaso. McIntyre. Někdo jiný za EKR? paní Harkin. Prosím, máte slovo. Budu velmi stručná. My také předložíme pozměňovací návrhy. Mám jenom jednu nebo dvě otázky a omlouvám se, že k tomu přichází na poslední chvíli. No, hovoříme v odstavci 7. Také vzájemně dohodnutá smluvní ujednání. Co máme na mysli vzájemně dohodnutými smluvními ujednáními? Nevím, co to má znamenat. Za druhé, v odstavci 9 je, hovoříte o zvýšených investicích do infrastruktury. Měli bychom zde zahrnout eh, také digitální trh, zelená pracovní místa, výzkum a vývoj. Odstavec 10 ten je problematický. Zde hovoříme o vyloučení některých investic z výpočtu státních schodků. To je otázka, kde bude obtížné nalézt schodu, ale my předložíme pozměňovací návrhy. Kromě toho v odstavci 15 hovoříte o volbě ukazatele relativní chudoby. Já bych uvítala více informací na toto téma. Nejsem si jistá, co, vím, co to znamená, ale nejsem si jistá, zda existuje takový ukazatel a, pokud, a zda byl použit v minulosti. Kromě toho, můj jediný komentář je k ústní otázce a můžeme zvolit formulaci například zaměstnanost a sociální aspekty strategie EU 2020 v otázce 1 a 4 spíše než říci, zda komise souhlasí. Měli bychom říci, zda komise uvažuje o. Je to jenom jiná formulace, takže jenom několik drobných připomínek. Děkuji. Děkuji paní Cimr za GUE. Děkuji. Jménem naší skupiny bych eh, chtěla podpořit eh, tento eh, návrh usnesení. Myslím, že stanovil správné priority, kvalita pracovních míst, boj s chudobou, to vše úzce souvisí a nemohu než podpořit to, jakým způsobem jednotlivá témata byla rozdělena. A paní Harkin, vy jste se ptala na bod 15. Ukazatel relativní chudoby. Během posledního legislativního období jsme vedli četné diskuse na to téma já bych ráda připomněla, že Evropská unie podepsala dohodu kde se vyjadřuje o relativní chudobě a kde definuje právě tento pojem. Tento ukazatel bere v úvahu průměrný plat, pr- průměrný příjem domácností a e, chtěla bych říci, že vzhledem k Evropskému roku boje s chudobou bylo rozhodnuto, a o tom hovoří právě bod 15, že do budoucnosti členské státy budou volit tři různé ukazatele. Tady požadujeme, abychom se vrátili k jednomu společnému ukazateli. A samozřejmě další ukazatele mohou být zvoleny, ale je poněkud eh, zvláštní srovnávat jablka a hrušky a a potom je těžko také zjistit zase, na základě toho ukazatel dosáhne skýženého cíle. Děkuji, Jean Lambert. Děkuji, paní předsedající. Několik poznámek, které zazněly, to říká i Marian Harking, a já si myslím, že v našich otázkách bychom měli eh, zmínit eh, investice a tam je, měli bychom se ptát na to, zda se investuje do oblasti, které vytvoří mnoho pracovních míst do budoucnosti. A to souvisí také s revizí a já děkuji za, za větší účinnost osvětlení. Měli bychom zmínit tuto věc a v našem usnesení Eh, jako výbor se budeme soustředovat na zaměstnanost a sociální aspekty, ale myslím, že bychom měli toto provázat s dalšími rozměry EU 2020. Nejen inkluzivní růst, ale také inteligentní a udržitelný aspekt, eh, protože by to měla být soudržná strategie. A naše změny půjdou tímto směrem. A v odstavci 15, pokud jde o ukazatele chudoby, zajímavá práce přichází v této chvíli od Evropské sítě pro minimální příjem. Zde poskytují velmi eh, důrazné informace o týkající se relativně absolutní chudoby a v některých zemích eh, platí spíše absolutní chudoba než relativní chudoba. A jak říkala Gabi Zimmer, máme určité pochybnosti, pokud jde o jednotlivé ukazatele v členských státech. Takže budeme mít pozměňovací návrhy k oběma aspektům. Děkuji. Thank you. Děkuji. Pan Simon. Děkuji. Někdy velké věci, které jsou velice milné, tak mohou být tak velké, že ani nestojí za to o nich mluvit. Ale já si myslím, že pokaždé bychom měli tak dělat. A já chci poznamenat, že deficit a ta dlouhá kriteria jsou právně závazné a jsou na to napojeny sankce, které se aplikují, když tato Eh, ustanovení, eh, strategie a tak dále eh, by měly být porušovány. To by přece mělo být napojeno na sankce a to je velice nespravedlivé, to je velice nevyvážené a proto také lidé nemají důvěru v naše instituce. Prostě nemůžeme mít Unii, která je tak velice jaksi podrobně všechno zkoumá, pokud jde o fiskální záležitosti a, poli- a která je tak nedbalá, když jde o práva lidí a e, sociální otázky. Děkuji, pane Simone. Pan Pirinsky, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom k odstavci 10 e, návrhu usnesení, e, to je něco, o čem hovořila i paní Hargin, velice stručná poznámka v tom smyslu, že ta myšlenka, že vyloučíme určité investice z těch eh, národních cílů pro deficit, to asi těžko se vůbec dá nějak tak naplánovat a vůbec se na tom je těžké dohodnout. Jenom chci připomenout kolegům a říci, aby zvážili, eh, jak bych řekl, takový maximálně flexibilní návrh, který já jsem se pokusil předložit to je, eh, to je tedy návrh k odstavci 13, eh, kde se říká, že tento typ investic do eh, školství, vědy, výzkumu, inovací, profesních kvalifikací a dovedností, že toto že se to považovat tak, že co bude vyloučeno z těchto cílů, to bude čistý nárůst veřejných výdajů v, v výše zmíněných politických oblastech a to bude vyloučeno z těch cílů, které se týkají deficitu, tedy bude to vyloučeno z výpočtu deficitu. A já si myslím, že toto by Eh, ne, tedy tady by potom nemohlo dojít k nějakým svévolným eh, výjimkám. Tam bychom hovořili o čistém nárůstu nad úrovní, která již byla zakomponována eh, do těch cílů deficitu pro ten základní rok výchozí rok. A já bych chtěl tedy apelovat na kolegy, tedy na ty frakce, které nechtěli toto akceptovat, tak aby neuzavírali celou tuto oblast, poněvadž je to strašně důležité. Jinak bychom mohli hovořit o různých typech investic a sociální politice a tak dále, ale pokud tam nebude mít zakomponovanou dostatečnou flexibilitu do těchto rozpočtových cílů, tak to budou pouze slova na papíře. Děkuji. Paní předsedkyně. Děkuji. Pan Mann. Děkuji to, co jsem řekl, již bylo řečeno. Uh, eh, Mrs. Sander. Mrs. Sander. Děkuji. Takže v návrhu usnesení tento návrh eh, v podstatě hovoří o různých cestách, jak snížit eh, chudobu a výloučení mladých. A tam chybí jeden odstavec, který by měl říci, že tím, když budeme upřednostňovat mm, právní rámec, tak především budeme podporovat podnikání, což může být také další cesta pro to, abychom eh, zlepšili situaci mladých. Tedy podporovat podnikání. Děkuji. Uh, thank you. Děkuji. Pan Balaš. Merci. Děkuji. Dva body. První se týká odstavce 7. Je pravda, že tady je něco, co jsem dobře asi nepochopil neboť zde se zmiňuje myšlenka takové metody, která by byla smluvní, tedy mezi komisí a vládou daného státu. Týkalo by se to povinnosti eh, státu provést strukturální reformy, čímž vlastně Evropský parlament a národní parlamenty by byly vyloučeny z toho procesu. Alespoň to je můj výklad tohoto odstavce. A samozřejmě to eh, neznamená, že bych nepodporoval eh, tento návrh, ale je to nejasné. Měli bychom si vysvětlit, o co jde. A druhé téma, a tady bych skončil. Chtěl bych zareagovat na jednoho předřečníka, který hovořil o investicích a především o tom faktu, že eh, ty, pokud jde o ty investice, které by se zaúčtovávaly do těch závazných kritérií. Podívejte se na to, co se tam říká Eh, především mám na mysli mezinárodní instituce, které jsou kvalifikované eh, a často velice levicové, jako třeba Mezinárodní měnový fond, který neustále opakuje dokola, že hm, pokud oni budou ochotni podpořit některé strukturální reformy, tak musí to být kompenzováno masivními investicemi a jinak, je to, jinak to vede k recesi k A Mario Draghi říká to tež. To znamená, mm, banka může tedy emitovat měnu, ale musí to být absorbováno projekty. A my máme pravidla k tomu, ano, ale to jsou e, zastaralá pravidla a nejsou adoptována e, stávající e, ekonomické realitě. Děkuji. Pan Jirek. <clears throat> Děkuji. Nejprve chci poděkovat eh, kolegyni Uskok za tento návrh eh, usnesení, který je dobrý, strategie 2020 a eh, strategie růstu má vytvářet pracovní místa. A mm, takže Eh, děláme všechno proto, aby eh, tato strategie 2020 eh, neskončila stejným krachem jako Lisabonská strategie. Dostatečně se angažujeme ve jménu růstu a zaměstnanosti. Zaměstnanost, výzkum, rozvoj, energetika, školství, boj proti chudobě, sociální inkluze, to jsou ty velké iniciativy, které máme jako zaměstnanost mládí, digitální agenda, boj proti chudobě, růst, růst, eh, efektivní využívání zdrojů. A eh, mm, eh, strategie 2020, ale především se opírá o vnitřní trh a více pracovních míst je pouze toho důsledek. Takže je třeba, aby sociální cíle byly také obohacovány a ne naopak, aby byly vylučovány, protože tak potom budeme skutečně mít tu sociální nadhodnotu, kterou všichni chceme. A já eh, především eh, pléduji proto, aby demografický faktor eh, tam byl více rozpracován. Eh, problémy dnešní doby, to je stárnoucí populace, eh, nízká porodnost, eh, struktura rodin se mění a migrační toky. V roce 2006 Evropská unie přijala již strategický dokument, kterým podpořila demografický vývoj, vytvořila lepší podmínky pro rodiny, aby i lépe se slaďoval rodinný život s profesním životem. To je přece jeden z velkých cílů. Musíme, musíme mm, řešit demografické problémy. Koordinace rodinných politik stejně jako mm, evropská politika, která bude respektovat rodinu, to eh, určitě bude možné pouze, pokud budeme mít evropskou strategii pro rodiny. To je motor eh, zaměstnanosti a to nám umožní, aby i, eh, mm, aby i byla realizována strategie 20, Evropa 2020 a musíme tedy i, aby mm, ty politiky pro rodiny byly v souladu s dalšími politikami Thank you. Is... Děkuji. Ještě někdo? Navíc ještě někdo by chtěl slovo. Ne. Dobře. Děkuji. Děkuji za vaše příspěvky do diskuze. To je první výměna. Ehm, a Teď, eh, pokud jde o bod 7, odstavec 7, tak já si myslím, že tady budeme muset se k tomu ještě vrátit. A návrh usnesení a ústní otázky budou eh, eh, předloženy hm, patřičné lhůtě jménem výboru a tedy na, eh, a bude to projednáno na eh, listopadové plenárce. Vzhledem k časovým tlakům, tak pozměňovací návrhy lze předkládat pouze, mohou předkládat pouze koordinátoři, koordinátoři za politické skupiny. Ano, takže Dávám harmonogram. Ano. Mm, Osm čtyři AM, takže to je kód. A e, e, 30. září, to byl tedy deadline eh, pro eh, eh, rezoluci a 7. října k tomu mohou koordinátoři předkládat pozměňovací návrhy, tedy pouze koordinátoři. A o pozměňovacích návrzích v angličtině tedy budou pouze v angličtině, to zdůrazňuji, takže to budeme, o nich budeme jednat 16. října a mm, ve výboru pro zaměstnanost tedy přijmeme toto 14. Listop, 4. listopadu, 4. listopadu ve výboru a 24. do 27. listopadu e, bude toto přijato na plenárce. To je harmonogram, ano, jak jste správně zdůraznili, to je velice důležité politické prohlášení našeho výboru pro zaměstnanost. A, takže děkuji vám e, za vaše příspěvky. Skutečně o to tady právě šlo, abychom si to ujasnili a takže zatím tedy, mm, jak to vypadá, se e, dost odchylujeme nebo ne, nejsme dost eh, mimo cestu, eh, kterou jsme si nastínili, eh, pokud je o strategii 2020. Takže třeba to dohnat. Ano, děkuji, děkuji paní předsedkyně. Jenom jsem chtěl říci, vzhledem k tomu, co jsme právě slyšeli, tak já jsem šokován bodem jedna a to, že pozměňovací návrhy pouze mohou překládat koordinátoři a ti nezařazení nemohou nic. A potom za druhé pouze v angličtině což samozřejmě je velice závazné pro ty osoby, které neumí anglicky a především často i potom ty lhůty pro přijetí jsou úplně eh, tedy eh, nesmyslné, to znamená většinou předvečer. Takže já bych rád, aby Evropská unie byla eh, tedy viditelná, zviditelňovala se, aby byla čitelná pro všechny naše spoluobčany, ale pokud nemůžeme tady řádně pracovat, tak to vůbec nestojí za to úsilí. Děkuji za pozornost. Já gebe zu, dass ich auch sehr überrascht bin und habe... Ano, děkuji za slovo. Mě také docela překvapilo to, co jste říkala, to je rozhodnutí, k němuž došli koordinátoři, protože já jsem o tomto rozhodnutí neslyšela. Sice mluvím anglicky a mohu předložit pozměňovací návrhy v angličtině, ale myslím si, že to oslabuje práva poslanců. Pokud všichni koordinátoři musí předložit eh, pozměňovací návrhy pouze v angličtině, proto bych eh, vás chtěla požádat o jasné vysvětlení, jak jste došli k této eh, metodě nebo k tomuto rozhodnutí. Je to dost eh, překvapivé. Ano, pro nás je to také překvapivé, ale pokud chceme dosáhnout dopadu na radu a na komisi, abychom je dokázali ovlivnit ještě předtím, než dojdou koně k rozhodnutí, tak musíme postupovat co nejrychleji. Pokud bychom mm, chtěli připravit nějaký dokument, tak jen, jenom takový jako dokument, eh, co chceme říct, tak můžeme mít eh, velkorysejší harmonogram, ale pokud chceme eh, rychle ovlivnit rozhodování, které se blíží, tak musíme postupovat takto rychle. Já doufám, že zvládnete se vyrovnat s tímto časovým plánem. A co se týče nezařazených poslanců, tak vy samozřejmě můžete také k tomu podat své návrhy, ale musí to být všechno v angličtině, protože jinak eh, by se to nestihlo. Ale všechny tyto komentáře, které teď zazněly, dáme do zápisu z jednání. <clears throat> Děkuji vám za tuto velice důležitou rozpravu. Pokud bychom chtěli, aby to přesáhlo tuto rozpravu a chtěli bychom, aby to mělo dopad, aby to mělo vliv na rozhodování Rady a komise, tak eh, musíme postupovat eh, tímto způsobem. Musíme se s tím nějak vyrovnat. Dobře, dostáváme se k bodu 5. 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Budeme hlasovat. Máme, máte hlasovací karty? while we are looking for our Dobře, takže než si všichni připravíme hlasovací karty, tak eh, otevírám rozpravu. Tak nejprve dávám slovo zpravodaji nebo navrhovateli, kterým je pan Sergio Gutierrez Prieto. Dále vystoupí jednotliví zpravodajové. Čili pan Prieto, máte slovo. Děkuji. Děkuji, budu stručný. Chtěl bych představit kompromisní pozměňovací návrhy. Máme zde zprávu, která podle mého názoru byla jednou z nejdůležitějších zpráv, kterou tento výbor připravil. Týká se evropského semestru, hmm, týká se také doporučení pro jednotlivé země a povinnosti země předkládat zprávy. A myslím si, že to, když jsme o tom zde hovořili, tak jsme se dohodli na tom, že je velice důležité, abychom vyslali jasný signál i ostatním výborům tohoto parlamentu, ale i dalším orgánům EU, Mm, o tom, jaké věci považujeme za priority a na co bychom se měli soustředit eh, v nadcházejících eh, měsících. Myslím si, že všechny skupiny usilovaly o dosažení dobrého kompromisu. Dovolte mi všem poděkovat, všem, kteří se na tom podíleli. Celkem máme 36 kompromisních pozměňovacích návrhů, což je výsledek velice eh, silné práce, spolupráce a také dosažení konsenzu. Hmm, doufám, že se nám podařilo stanovit dobré priority našeho výboru pro zaměstnanost a sociální věci. Musíme říci, že i když zatím dochází pouze křehké obnově, v některých, eh, nebo v Evropě zůstává obtížná ta situace, ta míra nezaměstnanosti je na bezprecedentní výši, také i výše chudoby je vysoká, také je zde nedostatek takových pracovních míst, která by umožňovala lidem eh, vymanit se z chudoby. Hovoříme o takzvané chudobě pracujících. A v tomto výboru usilujeme o to, abychom posílili eh, úsilí o pracovní místa, která budou kvalitní, kde budou určité záruky. Zde také musí být eh, provedeny určité strukturální reformy, které také povedou i ke zvýšení konkurenceschopnosti a produktivity, ale zároveň musíme zachovat sociální model v Evropě. Nechceme také oslabit investice do vzdělávání a do inovací, které nám pomohou k tomu, aby naše ekonomika byla konkurenceschopná, ale zároveň chceme zachovat sociální standardy. Zejména voláme po reformách pracovních trhů, které už buď začaly, nebo které by měly být um, zahájeny. Jsou to reformy, které odstraňují rozdíly mezi jednotlivými typy pracovních smluv. Eh, máme zde také problémy s nezaměstnaností mladých a nezaměstnaností žen. Žádáme také celé kolegium komisařů, aby pracovali ruku v ruce, aby vypracovali ambiciozní strategii, která je podle našeho názoru zásadní k tomu, abychom vytvořili důstojná pracovní místa pro nadcházející dobu. Myslíme si, že nejenom ten příslušný komisař nebo komisařka ehm, za to nesou odpovědnost. Myslíme si, že musí spolupracovat celá komise. A jsou zde dva hlavní problémy, s nimiž eh, si děláme starosti a musí se to zajímat jak komise, tak členské státy. Za prvé nezaměstnanost mladých a druhá, druhý problém jsou dlouhodobě nezaměstnaní dlouhodobá nezaměstnanost se stává ve, v celé řadě členských států takovým zdrojem eh, chudoby, chudých lidí, vlastně generuje to chudobu. A chtěl bych tedy poděkovat všem, mm, kteří připravili kompromisní pozměňovací návrhy. Myslím si, že je velice důležité, aby náš výbor pro zaměstnanost a sociální věci nestrácel ze zřetele to, jak je důležité zachovat ten sociální model Evropy, ty sociální pilíře, nastory veškerým sízelům, které sebou nese stávající hospodářská situace. Ehm, jsem velice hrdý tomu, že zde máme pozměňovací návrhy, které usilují o reindustrializaci. To je něco, co Evropa naprosto zásadně potřebuje. Podporujeme také malé a střední podniky. Také zde usilujeme o demokratickou legitima, legitimizaci. Uh, to už jsme několikrát říkali, že to je naprosto zásadní. Tak aby toto byl proces, kde občané se stotožní s Evropským parlamentem i s národními parlamenty, proto eh, stanovisko podle eh, pravidla 54 s výborem EKON, tak já si myslím, že to je zpráva velice konsensuální, na základě dialogu byla vytvořena a úplně bude reflektovat eh, většinový názor tohoto výboru. Především děkuji mluvčím, tedy stínovým zpravodajům, a nakonec i e, děkuji za e, tedy e, velice konstruktivní práci v tomto výboru. Děkuji. Děkuji. Paní Fontaně, please. Děkuji, paní předsedkyně. Já nebudu doplňovat žádné další informace k tomu, co řekl kolega Gutierrez, který v podstatě schrnul všechny pozměňovací návrhy. A Eh, dohody, ke kterým jsme dospěli. Jenom bych chtěla říci, že eh, určitě eh, to bude výsledek velkého konsus, konsensu. EPP odsouhlasilo téměř všechny ty kompromisy a já myslím, že všechny politické skupiny vyvinuly velké úsilí, protože důležité je, abychom eh, pokročili s touto zprávou a určitě není to naše zpráva, to je pravda a mm, proto filozofie těchto kompromisů byla dohodnout se tak, abychom eh, aby se v tom nakonec našly všechny politické skupiny a za to děkuji Děkuji kolegovi Gutierrezovi za jeho úsilí se dohodnout se všemi. Já vím, že někdy asi bychom dali přednost jiné zprávě sice, ale nicméně děkuji, že on podlehl a udělal ústupek, eh, protože i mm, ostatní skupiny, tedy EPP, může odsouhlasit eh, tuto zprávu a já doufám, že bude mít většinu, širokou většinu. Děkuji paní Patajová. Thank you, Chair. Děkuji. Paní předsedkyně, já chci poděkovat za vynikající spolupráci během eh, schůze stínových. ALDE eh, s potěšením podporuje většinu kompromisů. Samozřejmě je tam několik kompromisů, kde jsme se nedohodli eh, z ideologických důvodů, ale děkuji, děkuji za spolupráci a i děkuji za i e, e, dobrou španěl, lekci španělštiny během schůze. Paní Lambert, nic. A Rina Ronakari není, není zde. Dobře. Pan Mann. Ano, já mám otázku Eh, tam se říká eh, eh, kompromis předložený zpravodajem. Vždycky jsme to rozdělovali podle jednotlivých frakcí, která frakce co podporuje. A několik politických skupin již řeklo, že nebudou hlasovat pro všechny kompromisy. Takže já se ptám, E, to jsou e, kompromisy, které předkládají všechny politické skupiny, nebo se tam reflektují rozdíly mezi politickými skupinami. Třeba já osobně mám velký problém e, s kompromisem k odstavci 7, protože tam mm, se říká o těch automatických stabilizátorech a tak dále, takže tady to je bod, o kterém by se mělo ještě debatovat. A kdo tedy stojí za tímto kompromisem? Všechny politické skupiny, anebo jenom některé? To bychom přece měli vědět. To vidíte na hlasovacím seznamu přece. Tam vidíte eh, ty jednotlivé frakce, tak jak jsou zastoupené. A nyní chci dát slovo stínovým. A ne, ne všichni stínoví tedy tady jsou, ale to vidíte na seznamu hlasovacím. Now we'll start the voting, if you have the voting list in front of you. Máte před sebou se... Voting cards, do you all have your voting cards? Uh, uh, I'll give you a couple of minutes to find your voting cards. Eh, takže dám vám pár minutek, abyste si mohli připravit hlasovací kartičky, tedy to platí především pro ty, kteří přišli pozdě. All set. Takže můžeme začít s kompromisem F. Tak kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis eh, G. Kdo je pro? Ano. Takže můžete zvedat ruku, ano, prosím. Kompromis G. To je pro. Proti. Zdržel se. Já myslím, že to musíme prověřit, dobře. Have you all voted? Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto o dva hlasy. A teď 37, eh, pozměňovací návrh 37, kdo je pro? Aha, odpadá, odpadá. Hmm, 41, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 42, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 43 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Návrh 44 pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 45 pro, proti, zdržel se přijato. 46 e, pro, proti, zdržel se, není to jasné, prověříme. Všichni se odhlasovali? Končím hlasování. Což znamená, že ano, přijato. Výborně. Aha, to je tady eh, nová, nový stroj, který máme, takže na to nejsme zvyklí. 47, návrh 47. In favor? To je pro. Proti zdržel se, zamítnuto. Um, paragraf compromise H. Kompromis H. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 3. Pozměňovací návrh 52. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis I. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď se dostáváme ke kompromisu. Je jako Jitka, kdo je pro, kdo je proti. Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis K jako Katka, kdo je pro, kdo je proti. Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 66. Ne, pardon, říká paní předsedkyně 67. Pozměňovací návrh 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Máme o jednoho poslance za EPP navíc. Jeden náhradník, prosím, musí mm, vytáhnout svou hlasovací kartu, takže teď je to v pořádku a je to přijato. Teď se dostáváme ke kompromisu L jako Lucie. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis M je komunika. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 8, pozměňovací návrh 78. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to, prosím. Končím hlasování. Je to přijato. Nebo ne? Ne, ne, je to zamítnuto, říká paní předsedkyně. pozměňovací návrh 79. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis N jako Norbert. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis O jako Olga. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Devadesát dva. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 94. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 95. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme to, prosím. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 96. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 97. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 100. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 101. Pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Ověřujeme 101. Končím hlasování. Ano, je to přijato. Ne, ne, ne, omlouvám se, říká paní předsedkyně, to ta zelená barva mě mate. Ale je to zamítnuto. 98 plus 99. Pozměňovací návrh 98 kdo je pro? Kdo je proti? Mm, ověřujeme, prosím. Končím hlasování. Je to přijato o jeden hlas, takže teď ta zelená opravdu svítí jako že tady to prošlo. Teď. Pozměňovací návrh 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis P jako Petr. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Přijato. Sto devět. 110 a 111 hlasujeme v bloku 109, 110, 111. Jsou to totožné pozměňovací návrhy, takže můžeme hlasovat eh, dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to, prosím. Končím hlasování. Přijato. 113. Kdo je pro? Kdo je proti? Ne, ne, ne, to odpadá, omlouvá se paní předsedkyně, takže hlasujeme o čísle 114. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 115. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis Q jako kvidu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Sto dvacet jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Toto musíme také ověřit. Ověřujeme. Končím hlasování. Za skupinu EPP je opět o jednoho poslance víc, takže jeden náhradník eh, musí vyjmout svou hlasovací kartu. Už je to v pořádku, děkuji. Za 122 odstavec 14a, 122. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis R jako Romana, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď návrh eh, Jean Lambert. Návrh 130. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis S jako Simona. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? O, ověříme to, bylo to velice těžké to spočítat. Ověřujeme. Končím hlasování. Ano, tak eh, to nebylo asi tak. Možná jsem to mohla lépe spočítat, je to přijato, říká paní předsedkyně. Kompromis, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 139. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 137. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Sian Simon. Pozměňovací návrh 138, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Přijato. Sto čtyřicet. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Chcete to ověřit? Dobře, ověřujeme číslo 140. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Sto čtyřicet jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis U. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis V. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis dvojité V, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Zahajuji hlasování. Ukončím hlasování. Tak hlasování bylo ukončeno a je to zamítnuto. Yeah, we are on um, amendment 161. Pozměňovací návrh 161. Kdo je pro? Jedna, šest, jedna. Kdo je pro? Takže 161. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 162. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Sto šedesát tři. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ověříme si to. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 164. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 165. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, schváleno. 166, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Kompromis X, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, ověříme si to. Končím hlasování. A je to schváleno. To je pěkný výsledek. Kompromis Y. Kde pro? Kde proti? Zdržel se? Schváleno. Kom... návrh 174, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Asi je to zamítnuto, ale radši si to ověříme. Končím hlasování. A je to skutečně zamítnuto. 175. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno, ale můžeme si to ještě ověřit. Takže ověřujeme elektronicky, zda to bylo skutečně schváleno zahajuji hlasování. A nyní končím hlasování. It's carried, yes. A je to schváleno. Kompromis Z s, ústním s ústním pozměňovacím návrhem. Are there any objections? Jsou námitky vůči ústnímu pozměňovacímu návrhu? nejsou. Můžeme tedy hlasovat o kompromisu Z. Kdo je pro? Nejprve musíme si říct, eh, jestli tady je nějaký eh, problém vůbec, aby se eh, prezentoval, předložil ten ústní návrh. Takže to musíme nejprve akceptovat a nejprve musíme tedy potom hlasovat o tom ústním pozměňovacím návrhu a poté o, o kompromisu. No. Ale je to na hlasovacím seznamu. A pokud nebyly námitky, tak můžeme hlasovat. Ten ústní pozměňovací návrh je na hlasovacím seznamu. Já myslím, že jste se ptala, zda jsou námitky vůči pozměňovacímu návrhu ústnímu, takže nyní budeme hlasovat dohromady. Tak, jak to máme na hlasovacím seznamu, tak tomu rozumím já. Ano, takže samozřejmě předsednictvo nakonec se rozhoduje, ale většinou, eh, když se předloží pozměňovací návrh ústní, tak se musí nejprve hlasovat o tom ústním návrhu a poté o kompromisu. A mm, takže podle mě to je ten správný, to je ten správný postup. To ale není postup správný. Ale dám slova Jutěštu My jsme proti pozměňovac, ústního pozměňovacího návrhu. Hmm. Madam Chair, Madam Chair, now we cannot do this. To není možné. Vy jste se ptala, paní předsedající, zda jsou námitky vůči ústního pozměňovacího návrhu. A pokud nesouhlasíte s tím postupem, tak přece není možné se, se vrátit zpět. Teď už nemůžeme předložit námitku. Já myslím, že to není správné. Uh, start from, from start. Takže začneme od začátku. jsou námitky vůči ústnímu pozměňovacímu návrhu? A musí být více než tři námitky. Můžete si stoupnout? No, pane Kaso, myslím, že jsme nalezli řešení. Budeme hlasovat. Budeme hlasovat o kompromisu Z. A učiníme tak spolu s ústním pozměňovacím návrhem. A jako vždy můžete hlasovat pro nebo proti. takže hlasujeme kompromis Z. S ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? A teď se to ověříme. vote is closed. Končím hlasování. Kompromisní návrh byl schválen. Pozměňovací návrh 187. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 188, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 189, kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, schváleno. Kompromis AA, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis AB. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, schváleno. Kompromis AC, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. se návrh 204. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Poznací návrh 205. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ověříme si to. 205. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Je to schváleno. Odstavec 24, poslední 206. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Musíme si to ověřit. Končím hlasování. Schváleno. 211. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Abych řekl, že je to zamítnuto, říká předsedkyně. Ověřujeme 211. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Ale je to stejně zamítnuto. Hlasy proti mají vyšší hodnotu. 210. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Je to zamítnuto. Je to zamítnuto, opravuje se paní předsedkyně. 207. Ne, teď 212. Dostáváme se na 212. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis AD. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? to? Kompromis a i a e pardon, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to? Pozměňovací návrh 220. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 222. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis AF. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis A, G na další straně. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Dvěstě třicet osm. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis AH. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dvěstě čtyřicet dva. Kdo je pro? Ještě jednou, kdo je pro? 242. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to, prosím. Končím hlasování. Je to přijato. Dvěstě čtyřicet tři, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Toto také musíme ověřit. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Je to přijato. 244. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 246. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 247. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 248. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 249. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 250. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 252 pro, proti, zdrželi se, přijato. 253 pro, proti, zdrželi se, ověříme to, prosím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 251. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 254. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 255. Pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Chcete to ověřit? Ověřujeme 255. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se strčel? Zamítnuto. Kompromis A. První hlasování o kompromisu A. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Musíme to ověřit. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnu to.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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Musíme to prověřit. Za vyhlasování. Končím hlasování. A je přijato, je to přijato. Návrh 20. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, přijato. 22, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Prověříme návrh 22. Zahaj hlasování, končím hlasování. Přijato. Kompromis C, kdo je pro, kdo je proti. Zdržel se, přijato. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 31, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis E, kdo je pro, zdržel se, přijato. 34, kdo je pro, kdo je proti. A závěrečné hlasování, jmenovité hlasování to bude. Okay, the vote is closed. Končím hlasování. 41 pro, byl 5 proti. Eh, blahopřeji kolegovi Gutierrezovi. Thank you, Kaja. Budeme pokračovat. Ještě jsme neskončili a budeme hlasovat o bodu 6. Skip hmm. It's the working time, mm. working time and It's your report. We'll vote on the... Budeme hlasovat o o tedy e, pracovní e, době, která se týká vnitrozemské vodní dopravy. Budeme hlasovat, takže hlasovat jmenovitě, zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasujeme o e, pracovní době v odvětví vnitrozemské vodní dopravy. A nyní končím hlasování. 39 pro. Přijato. Potom fond eh, pro eh, globalizaci. Eh, well, eh, before... Ještě předtím, než přistoupíme k hlasování, tak je zde ústní pozměňovací návrh od paní Maria Réna. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji. Eh, jménem kolegyně Marie Areny bych chtěla mm, podat návrh, který se týká bodu 9. Z, zrušit ty výrazy, které jsou v závorkách. Teď to přečtu anglicky. Automobily eh, v Německu, myslím si, že by nebylo dobré tam jmenovat eh, země, vlastně stavět země do protikladu. Takže proto bychom chtěli eh, celý ten výraz v závorkách odstranit. Děkuji. Dobře, budeme hlasovat o tomto ústním pozměňovacím návrhu. Je to opět jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Jedná se tedy o návrh na odstranění části textu od paní Marie. Je to hlasování o celém odstavci v pozměněném znění a tou změnou je to odstranění části textu. Kdo je pro? Ehm, teď končím hlasování. 41 pro, 2 proti. Dostáváme se k další žádosti o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Je to žádost z Belgie, Budeme opět hlasovat jmenovitě. Prosím. Končím hlasování. Je to přijato. Máme tam ještě nějakou opravu, která se týká um, Command na Metal. Eh, pardon, ještě tam je mm, bod 10, Komunit Valenciana, zahajuji hlasování, končím hlasování. Bylo to schváleno. A ještě Karsit, Belgie. Opět uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A to bylo, pokud se nemýlím, poslední hlasování. Děkuji. Další schůze se koná 16. října. Naschledanou příště. Děkuji vám za dnešní účast.